Good morning, everyone. Dobré ráno všem. Dámy a pánové, já vám děkuji, že se posadíte na svá místa a že si připravíte svoje hlasovací karty. Ráda bych začala hlasováním, protože nechci, abychom se dostali do časového skluzu, protože v 11 hodin přijde komisař takže snad eh, hladce proběhne hlasování. Máte všichni hlasovací karty? Tak vidím, že se intenzivně připravujete. Tak uděláme si takovou kontrolu. Děkuji. Dámy a pánové, pokud jste si nastudovali program a souhlasíte s ním a nemáte k němu žádných poznámek, tak ho budeme považovat za schválený. Mám několik sdělení předsedkyně. Budeme mít eh, zvláštní zasedání v Štrasburku v pondělí 13. března od 19 hodin na hodinu a půl a bude tam výměna názorů s panem komisařem Kanětem v rámci strukturovaného dialogu. Druhé sdělení je oznámení změny na sekretariátu Envy. Paní Postu no, přišla k 1. březnu do sekretariátu Envy a jménem našeho výboru ji velice srdečně vítám. Vítáme vás, paní Postu. Máme zde zajištěné tlumočení v 21 jazycích a dokumenty máte k dispozici elektronicky přes aplikaci e-meeting. Doporučení koordinátorů jsme vám rozeslali, doufám, že jste si je stihli pročíst a pokud eh, nemáte žádných námitek, tak můžeme sdělení koordinátorů považovat za schválené. Také pokud nemáte námitky, tak zde máme zápisy ze zasedání, které se konalo 8. prosince a 23. a 24. ledna a můžeme tedy zápis schválit. No a nyní můžeme přistoupit k hlasování. První zpráva, pan Tenesesku. A začínáme pozměňovacím návrhem 57. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Ale raději to ověříme, protože některé frakce jsou rozdělené, takže kontrolujeme 57. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 58 je pro. Proti zdrželi se zamítnout. 59. Chcete ověřit 58? Dobře, ověříme 58. Myslím, že to byla jasná většina, ale tady zahajuji hlasování o 58. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 59, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 60, hlasování po částech, první část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. U druhé části, kdo je pro? Proti? Zdrželi se ověříme. Jedna frakce neukázala jasně, jak hlasuje. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Pozměňovací návrh 61 pro, eh, odpadá, 62 pro, proti, zdrželi se, přijato, Pozměňovací návrh 63, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 64 pro? Proti? Zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 65, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 68, kdo je pro? Proti? Zdrželi se Zamítnut. Jedenáctka odpadá. Hlasujeme o jedenáctce. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 66. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Hmm, prosím, hlasujte tak, aby to bylo dobře vidět. Zvedejte pořádně ruce, budeme to muset ověřit. Zahajuji hlasování. Tak, končím hlasování. Bylo to přijato. Pozměňovací návrh 72 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 12 bude pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 71, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 75, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato.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 to asi ověření 78. Dobře, ověříme 78. Zahajuji hlasování. Dámy a pánové, měli byste opravdu tak zvedat eh, ruce, aby bylo jasně vidět, jak hlasujete. Končím hlasování, bylo to zamítnuto 79, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 80 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 17 pro, proti, zdrželi se přijato, 81 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 82, kdo je pro,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 Zamítnuto 87, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 88 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 89 pro, proti, zdrželi se. To raději ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 90 pro proti, zdrželi se, zamítnuto, 91, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 92, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 93 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 19 pro, proti, zdrželi se, přijato, 20 pro, proti, zdrželi se, přijato, 21 pro, proti, zdrželi se přijato, 22 pro, proti, zdrželi se přijato. 95, kdo pro, proti, zdrželi se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se přijato, 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 98 pro, proti, zdrželi se přijato, 99 pro, proti, zdrželi se. SAD jsem neviděla, tak ověříme to. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Bylo to přijato. Stovka pro, Kdo je pro pozměňovací návrh 100? Kdo je proti? Zdrželi se přijato. 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 25, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 102, ten odpadá, takže 104, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 105 pro, proti, zdrželi se přijato, 107 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní společně 108 a 109, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Bylo to přijato. A 110. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijato. 111 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 112 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 113. Kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 114, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 115, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 116, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 117, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 118. Kdo je pro? Proti? Nezdrželi se. Přijato. Ověříme. Dobře, 118. Ověřujeme 118. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Bylo to přijato. 28. Odpadá. Sto devatenáct, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 122 pro, a ah, to padá, pardon. 123, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 125. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 126 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 127, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 128 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 129 pro, proti, zdrželi se zamítnuto.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 Pozměňovací návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 34 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 35 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 36 pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Dvojka pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 38 pro. Proti? Zdrželi se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 Proti zdrželi se přijato. 45 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 46 pro. Proti zdrželi se přijato. 47 pro. Proti zdrželi se přijato. 48 pro. Proti zdrželi se přijato. 5, 50 a 49, ne 5 a 50 dohromady, kdo je pro proti, zdrželi se, přijato, 49 pro, proti, zdrželi se, přijato, 51, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 7 pro, proti, zdrželi se, přijato, 53, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, e, zamítnuto, pardon. Osmička Nyní hlasujeme o osmičce, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 54, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 55, kde pro, proti, zdrželi se přijato. 56 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A hlasujeme závěrečné hlasování, jmené hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Next vote is, uh... Další hlasování. To je zpráva Gambus. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 97. 98, pardon. Kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 5 pro, proti, zdrželi se přijato. 100 pro, proti, zdrželi se přijato. 101 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 102 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 104 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 105 pro, proti, zdrželi se. To ověříme. Ověříme pozměňovací návrh 105. Já si teda myslím, že je přijat, ale uvidíme. Končím hlasování. A bylo to jasně přijato. 106. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 120 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 6 pro, proti. Kdo je proti? 6 Děkuji. Zdrželi se přijato. 107 pro, proti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 proti, zdrželi se, ověříme. Ověříme třináctku. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Sto osm. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. Kompromis čtyři. Pro. Proti. Zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 110 pro, proti, zdrželi se přijato, 16. Ano, 16, to je pro, proti. Kdo je pro 16? Díky. Kdo je proti? Kdo se zdržel, je to přijato. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 19 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 20 pro. Chcete ověřit 19? Dobře, ověříme 19. Zahajuji hlasování o pozněcím návrhu 19. Ano, bylo to, bylo to přijato. Mluvám se, bylo to jasně přijato, já jsem to řekla špatně. Viděla jsem, že je to přijato a řekla jsem pravý opak. asi na 20. Ne, 18? Tak ověříme ještě také 18. Omluvte mě, já se necítím moc dobře. Dneska 18. Ověřujeme 18. Končím hlasování. To bylo zamítnuto. 20. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 21. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 6. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 23. Pro proti, zdrželi se přijato, 118 pro, proti, zdrželi se přijato, 24 pro, proti, zdrželi se přijato, 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 26 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 27, 27 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 28 pro, proti, zdrželi se přijato, 29, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 30 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 113 jde pro, Prosím, chcete ověřit co? 48? To je kde? 28 chcete ověřit? A to už je dlouho, co jsme hlasovali o 28. Tam, jsou některé frakce, které nehlasují úplně konzistentně, ale tak to prostě je. Kde jsme? 113. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 32. Pro. Proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme 32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme. Hm, nemám to moc snadné, díky Alde. Končím hlasování. Bylo to přijato. 34, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Kontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato, 36 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověříme 36. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 117 pro, proti, zdrželi se, přijato. 42 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 42 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 47 pro,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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 62 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdrželi se, přijato. 66 pro, proti, zdrželi se, přijato. 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, ověříme dobře, 69 Končíme hlasování. Přijato. To bylo asi nějakým spožděním při zvedání rukou, nebo já si to neumím vysvětlit jinak. Všichni zvedli ruku, když jsem říkala proti. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, přijato. 77 pro, proti,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 Takže končím hlasování. Přijato. Gratuluji. Dalším modem hlasování je zpráva paní Konečné o palmovém oleji. Tak a prosím, pokuste se soustředit. Nejprve DV, část 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. DV, část 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. INTA, část 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. AGRI? AGRI 2. Odpadá. Agri 68, část 1. Agri 68, část 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Agri 4, pro? Proti, zdrželi se, přijato. Agri 5, pro? Proti, zdrželi se, přijato. Agri 6, pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 7, pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 75. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Inta 2, část 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Inta 5. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 90. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Návrh 84 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2 pro. Máme Agri ještě? A já myslela, že je to nadpis, omlouvám se. Agri 32, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 87, kdo je pro? Proti, zdrželi se, Zamítnuto. 96 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 95 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 97 pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 98 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 107 pro? proti, zdrželi se, přijato. 110 pro, proti, zdrželi se, přijato. 113 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 55 pro, proti, zdrželi se, přijato. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 9.11, část 1. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti, zdrželi se, přijato. 142 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 15, část 1 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. DV17, část 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 159 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 162 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 201 pro, proti, zdrželi se, přijato. A když 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inta 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 128, část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Ověříme. 128, část 2 ověřujeme. Zahajuji hlasování a hlasování je u konce. Přijato. Omlouvám se. Agri 29. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9.23 část 2. Odpadá. 9.25. 9.25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9.2. Kdo pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 9.3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Agri 67 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 69 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 209 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 219 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. 227 pro, proti, zdrželi se, přijato. 245 odpadá, 126 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 924 pro, proti, zdrželi se, přijato. 926 pro, proti, zdrželi se, přijato. 928 pro, proti, zdrželi se, přijato asi, ale ověříme. 928. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. 94 Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Pardon, přijato, říká předsedkyně. 9.5. Část 1. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Agri 18. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Agri 21. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 9.19. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 920 Pro proti, zdrželi se, přijato. Agri 24 pro, proti, zdrželi se, přijato. 99 pro, proti, zdrželi se, přijato. 927 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 200 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 234 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 70 pro, proti, zdrželi se, přijato. 914 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 247 pro, proti, zdrželi se, přijato. 111 pro, odpadá, omlouvám se. Agri 50 pro, proti, zdrželi se, přijato. 248 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 36 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. DV5 část 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Část 3, říkala jsem to správně, DV5 část 3. Návrh 114 pro, proti, zdrželi se, přijato. Agri 42 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Agri 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 260 pro, proti, zdrželi se, přijato. Omlouvám se. Kdo teď mluví? Ukažte, zvedněte ruku. Prosím vás na mikrofon, já jsem vám nerozuměla. Agri 62. Dobře, ověříme Agri 62. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijat. 260. 260. 263. Aha. Pro. Proti. Zamítnout. 265. Pro. Proti. Přijat. 1. Pro. Proti. Zdržel se. Přijat. 2. Pro proti, zdržel se zamítnut, 3 pro, proti, zdržel se přijat, 4 pro, proti, zdržel se přijat, 5 pro, proti, zdržel se přijat. 6 pro, proti, zdržel se přijat, 7 pro, proti, zdržel se přijat, 8 pro, proti, zdržel se přijat, 9 pro, proti, zdržel se, přijat. 10 pro, proti, zdržel se, přijat. 11 pro, proti, zdržel se, přijat. 12 pro, proti, zdržel se, přijat. 13 pro, proti, zdržel se, přijat. 14 pro, proti, zdržel se, přijat. 15 pro, proti, zdržel se, přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdržel se, přijat. 19 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 21 pro, proti, zdržel se. Prověříme. 21. <clears throat> Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijat. 22 pro, proti, zdržel se zamítnut, 23 pro, proti, zdržel se přijat, 21 pro, proti, zdržel se přijat, 29 pro, proti, zdržel se přijat, 30 pro, 33, aha, pro, proti, zdržel se. Prověříme 33. 33. Hlasujeme o návrhu 33. Končím hlasování. Přijat. 34 pro, proti, zdržel se, zamítnout 35 pro, proti, zdržel se. Já bych řekl, že zamítnut, ale prověříme 35. Končím hlasování. Přijat. Aha. Kompromis 22 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 23 pro, proti, zdržel se přijat. 39 pro, proti, zdržel se zamítnut, 40 pro, proti, zdržel se přijat, 42 pro, proti, zdržel se přijat, 43 pro, proti, zdržel se přijat. Kompromis 24 pro, proti, zdržel se přijat, 48 pro, proti, zdržel se přijat, 49 pro, proti, zdržel se přijat. 50 pro, proti, zdržel se přijat. 53 pro, proti, zdržel se přijat. 55 pro, proti, zdržel se přijat, myslím. Ano, nikdo není proti, nebo téměř nikdo. Ano, dobře. 55 prověříme, 55 tedy. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 51. Odpadá. 54. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. 52. Pro. Proti. Zdržel se. Zamítnut. Kompromis 25 pro, proti, zdržel se, přijate. 59 pro, proti, zdržel se, přijat. 60 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 61 pro, proti, zdržel se, přijat. 62 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Kompromis 26 pro, proti, zdržel se přijat. 68 pro, proti, zdržel se přijat. 69 pro, proti, zdržel se zamítnut. 70 pro, proti, zdržel se přijat. 69, dobře, 69, tak prověříme. Uzavírám Přijat. 70. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 71 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnut. 72 pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 73 pro? Proti? Zdržel se? Přijat. 74 pro? Už jsme hlasovali. Aha, 74 pro, proti, zdržel se, zamítnout. Inta. Aha, o tom nehlasujeme. To je dobrá zpráva. A po závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Takže samozřejmě čekám, až všichni odhlasují. Končím hlasování. Dobře. Děkuji. Tím jsme uzavřeli část hlasování. při všem zpravodajům. A za pět minut nás čeká diskuse s panem komisařem Velou, tak se příliš nevzdalujte.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 Milí kolegové, prosím, posaďte se. Aha. A dovolte, abych přivítala pana komisaře Velu. Samozřejmě, kolegové, e, pan komisař e, přijal naše pozvání, což je taková příležitost, abychom pravidelně vedli dialog Pane komisaři, vítejte. Těšíme se, že nám řeknete, jaký je pracovní program, jaké jsou vaše priority, za rok 2017 a e, určitě kolegové, kteří jsou tady, mají velký zájem si vyslechnout od vás informace e, o e, různých agendách a jak se budou vyvíjet do budoucna, takže prosím, já teď už skončím s úvodem a dám vám hned slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, Adino, dámy a pánové. Mhm. tyto vyměny názorů, skutečně to je vždycky takový milník v mém harmonogramu, tedy já jako i poslanec jsem trávil, jsem také tedy mm, trávil hodně času v parlamentu, tak vím, jak je to velice důležité, takovéto výměny názoru a velice si cením této příležitosti eh, si udělat představu, co nás čeká. Nyní jsme vlastně v polovině mandátu této komise a eh, já tedy dva a půl roku jsem ve funkci a vlastně poprvé zde eh, kombinujeme eh, zelené a modré, tedy životní prostředí a rybolov a vše, co se týká tedy moří je vlastně v jednom portfoliu. To je velice dobrá kombinace, protože to umožňuje skutečně komplexní přístup, je to i propojeno s oběhovým hospodářstvím, s, otázky odpa- s otázkami odpadu, třeba plastů v mořích. I se to mm, mm, týká třeba otázky biodiverzity a boje proti nelegálnímu rybolovu. Před pár dny pan předseda Juncker předložil bílou knihu, kterou se zahajuje diskuze, která určitě ještě bude živě probíhat v celém průběhu roku. A v podstatě eh, tato debata bude velice praktická. To znamená, musíme se zaměřit na to, co funguje a funguje dobře. Naše environmentální politika funguje velice dobře. Evropská unie je lídrem ve světě a eh, Mm, v podstatě poskytuje i vysokou míru ochrany pro naše občany a zlepšuje kvalitu našeho životního prostředí. Neměli bychom ztrácet ze zřetele fakt, že my poskytujeme takovou míru ochrany, kterou, o které občané v jiných částech světa pouze sní. Eh, čistá voda, čistý vzduch, bezpečné výrobky a to vše díky spolupráci, díky tomu, že se dohodlo 27 členský, 28 a teď, 27 členských států, které v tom budou pokračovat. Společně jsme lídrem i v rozvíjení myšlenky oběhového hospodářství. My jsme prolomili eh, tu premisu, že ekologie je brzdou hospodářského a sociálního blahobytu. My prokazujeme, že to je naopak za pár dní i dáte mandát zpravodaji na plénu, aby vyjednával o návrhu, který eh, má právě i eh, se zabývat tím, jak vytěžit ekonomickou hodnotu z našeho odpadu. A skutečně na mě udělal velký dojem rychlý pokrok zde v parlamentu. Já chci tedy poblahopřát Simon Bonafé a stínovým zpravodajům, že byli schopni uh, zabsorbovat strávy těch 2000 pozměňovacích návrhů a přijmout jasnou parlamentní pozici. Přijetí těchto návrhů znamená, že mm, namísto pálení nebo ukládání eh, eh, cených surovin. Naopak, my v podstatě je dále dostaneme do oběhu a oběhové hospodářství nyní se dostává eh, z, z teorie do praxe, z papíru na, do praxe a e, musí poskytovat e, správnou pobídku pro investice teď a být takovým katalyzátorem změn. Tento rok my vytvoříme i monitorovací režim, tak abychom mohli měřit, jak funguje náš plán oběhového hospodářství. V lednu komise navrhla e, novelu legislativy, která upravuje omezování nebezpečných látek v elektronickém zařízení, eh, v elektrospotřebičích a takže zde mm, vidím i, eh, že vy jste, mm, vím, že vy jste zpravodajkou k tomuto. A také jsme přijali sdělení o roli eh, objevu hospodářství mm, v oblasti energetiky odpadu a my jsme udělali velký pokrok, ale ne všechny ty agendy objevu hospodářství eh, se vyvíjí stejným tempem a stejným směrem. Chtěl bych upozornit na třeba eh, řešení hnojiv. Máme jasné vědecké poznatky, že zde je velké nebezpečí a škody způsobuje kadmium a plasty v těchto Eh, hnojivách i dokonce eh, tedy eh, ty výrobky, které mají označení ES, tak nejsou bezpečné. Návrh komise, tedy nařízení o, o mm, těchto tedy látkách má nutně omezit mm, právě stanovit limity pro kadmium a plasty. A moje kolegyně komisařka Alzběta Běnkovská Eh, již tedy i naplánovala velice eh, dobré, rozumné období, kdy se bude postupně snižovat eh, obsah kadmia v průběhu 12 let, ale i když již dnes existují technologická řešení na trhu a já myslím, že to je dobrý, dobrá příležitost právě pro podniky, aby se stali lídry na trhu z těchto technologiích. Já apeluji na váš výbor, aby se zajistili to, že Eh, naše společ, náš společný závazek snížit plasty v půdě, eh, eh, vodě a v mořích bude pokračovat. Musíme zajistit, že i v tomto nařízení o hnojivech, že nesnížíme standardy našich ekologických aky. Takže prosím, Velice pečlivě se podívejte na vědecké podklady, které podporují tento návrh komise, opírá se o něj a já doufám, že určitě váš výbor nás bude nadále podporovat tak, aby ty ekologické standardy eh, splňovaly veřejná očekávání. A vaše role v těchto agendách oběhového hospodářství je zásadně důležitá. Dnes, hm, dnes ráno, jsem eh, zahájil konferenci o oběhovém hospodářství ve sídle komise a tato akce bude pokračovat i zítra v výboru, eh, hospodářském a sociálním výboru. Tato diskuze se zaměří především na to, jak by měla vypadat ta platforma eh, oběhového hospodářství, která bude schromažďovat různé dotčené subjekty. A e, samozřejmě <clears throat> předpokládám, že vy v tom budete hrát centrální roli, včetně tedy Ekosoku a výboru regionu. Oběhové hospodářství přináší soukromému a veřejnému sektoru e, velké možnosti a e, i samozřejmě má velice podstatnou tu lidskou stránku, protože to znamená nová pracovní místa ale je pravda, že mm, kvalifikace a dovednosti se změní. A právě proto na konci května eh, komise eh, uspořádá eh, Evropský zelený týden, aby se ukázalo, jaký je potenciál těchto zelených pracovních příležitostí ve všech sektorech našeho oběhového hospodářství. A je třeba, abyste i oslovili vaše voliče abychom všem ukázali, že zde je budoucnost mm, i pro ty, kteří eh, právě budou brzy absolventy středních a vysokých škol, že je místo v tomto objevovém hospodářství. A Jde o to, aby tato legislativa zlepšovala i životy lidí. Eh, životní prostředí přece je tady proto, aby se zlepšovala kvalita života. Na to nesmíme zapomínat, eh, když navrhujeme, vyjednáváme a implementujeme naši legislativu. A e, jeden z jasných evidentních příkladů je kvalita vzduchu. Špatná kvalita vzduchu, to je prostě neviditelný tichý zabiják, ale díky našim opatřením jsme zajistili, že teď všechny vlády toto berou již vážně. Přijetí e, směrnice e, o e, emisích, kde se stanovují stropy pro členské státy, tak to je správný krok, pokud bude řádně implementována, tak eh, eh, sníží o polovinu negativní dopady eh, znečištěného vzduchu. A vlastně ukazuje se, jak reálně jsme schopni zlepšovat kvalitu života, respektive délku životů našich spoluobčanů. A stejně u chemikálí také jdeme cestou netoxické, směrem k netoxickému prostředí, tak jak i se na to apeluje v sedmém environmentálním akčním plánu. A Nyní probíhá refit a my vyhodnocujeme, jak funguje třeba REACH. Jde o to, aby ty předpisy, které máme, ještě lépe fungovaly a voda. Zde reagujeme na e, obavy veřejnosti ohledně kvality pitné vody a voda je velice cený zdroj a tudíž také zvažujeme, jak ji využívat způsobem, který bude eh, eh, efektivnější a také cirkulární. Nemá přece smysl používat pitnou vodu na zavlažování. Také i tento rok přijmeme, předložíme legislativní návrh, abychom propagovali opětovné využívání eh, odpadní vody s komisařem Filem Hoganem pracujeme právě na tom, jak propojit vodu se zemědělstvím, tak aby zemědělci mm, se chovali více udržitelným způsobem při využívání tohoto ceného zdroje rovněž. A mm, to velice tíží evropské občany, to je stav přírody. My jsme to viděli, jaké Eh, jaký byl, jaký byl bezprecedentní zájem právě o směrnici o eh, ptáctvu a eh, biotopu. A zde mm, vlastně my jsme tedy oznámili, že tento proces tedy bude nyní bude tedy pokračovat eh, a přistoupili jsme k velice rigoróznímu vyhodnocení eh, těchto předpisů a zjistili jsme, že neplní jasně své cíle. To i vy jste sdělili ve své rezoluci mm, když jste se vyjádřili k naší eh, strategii v oblasti biodiverzity. Samozřejmě je i především, ale vždycky třeba zlepšovat implementaci. A my jsme se zavázali, že na tom budeme pracovat, budeme to zlepšovat. A já spolupracuji s dalšími komisaři pod vedením místopředsedy Tememance a připravujeme akční plán, který bude řešit právě nedostatky Toto předložíme ke konci jara. Já vím, že můj generální ředitel Daniel Kaděcha určitě i s vámi eh, na toto téma má hovořit detailně 21. března. Pokud je o mezinárodní scénu, tady my dále jsme posílili dobré jméno Evropské unie jakožto globálního lídra v ekologii a aktivně i se podělíme na, na otázce oceánu, moří. V listopadu jsme stanovili 14 opatření v oblasti pravidel a dat o udržitelném růstu v oblasti tedy zachování moří a oceánů. Tady jde o to, aby oceány, moře a námořní zdroje, tedy mořské zdroje, byly využívány udržitelným způsobem. A vím, že e, e, zde e, bychom měli více konkrétněji se zapojovat právě i do diskuzí o oceánech. Také jsme udělali velký pokrok pokud jde o eh, eh, invazivní druhy a eh, tedy divokou přírodu, zde je třeba ale větší spolupráce mezi členskými státy. A co nás čeká? Co lze očekávat v příštích měsících? Plasty. To je velice užitečný jaksi velice polifunkční materiál, ale je třeba eh, s ním lépe nakládat a především lépe eh, nakládat s odpadem plastu. A proto máme eh, naši zásadní takovou hm, hm, pilotní strategii o plastech, která právě má vést k tomu, že se omezí hm, tento odpad, především tam jde i odpad v mořích. A je třeba tedy E, mít úplně jasný celý ten cyklus, mít pod kontrolou od začátku až do e, konečného nakládání se plastovým odpadem. Proto budeme, mm, budeme v naší legislativě e, se snažit řešit především praktické překážky, které se kladou recyklaci. Evropská unie také i pracovala na agendě 2030 a my jsme i podpořili Eh, těch 17 eh, cílů udržitelného růstu a samozřejmě eh, toto jsou věci, které leží na srdci evropským občanům a právě proto i komise nyní vytvoří takovou platformu, kde si dotčené subjekty a experti budou moci vyměňovat nejlepší zkušenosti a praxe, a udržitelný růst a cíle udržitelného růstu, to je rámec pro naši stávající budoucí ekologickou politiku. Jsou zásadní, proto je, to, je zásadní, pardon, abychom především ale měli efektivní politický monitoring implementace těchto cílů. Tento rok mm, čekáme na ratifikaci umluvy Minamata, která by měla tedy konečně nabít účinnosti a já chci poděkovat všem eh, eh, za tu práci v oblasti balíčku, eh, který se týká rtuti, protože to samozřejmě pomůže tomu, že naše společnost bude zdravější. A jeden z nejdůležitějších úkolů komise je zajistit, že členské státy budou ale své v sebe plnit, že budou implementovat legislativu, kterou kolektivně přijali, na které se dohodli. Toto může znamenat, že se přijmou rozhodné kroky, ale když to tak budeme dělat, eh, tak musíme i zároveň posilovat jejich víru v evropský projekt. Například eh, Kvalita vzduchu, vzduchu vysoké úrovně dusíku způsobuje téměř 70 tisíc předčasných úmrtí v Evropě v roce 2013. To je a téměř eh, třikrát více než je způsobeno silničními nehodami. A to jsou problémy nejmenším 130 velkých evropských měst. To jsou problémy, které je třeba a musí se vyřešit. A právě proto jsme zahájili řízení proti 12 členským státům a právě proto jsme poslali konečné varování pěti velkým státům v lednu tohoto roku nás to některak netěší podávat žaloby na členské státy, ale musíme jasně jim ukázat, že budeme to dělat, pokud členské státy nečiní. Moje očekávání je, že výsledek eh, eh, výboru emis také se eh, po, po tom skandálu s emisemi, že se zaměříme, zaměří více na efektivní implementaci, aby všichni mohli dýchat čerstvý vzduch. Samozřejmě je lepší zajistit řádnou implementaci, než jít k soudu. A právě proto jsme minulý měsíc zahájili revizi implementace ekologických předpisů, kde jsme identifikovali oblasti, kde členské státy musí se více snažit a kde my jsme ochotní jim pomoci, aby mohli vzájemně si vyměňovat zkušenosti například. To je přístup, který bude eh, eh, porobíhat v dvouletých cyklech a skutečně to i uvítali ministři pro životní prostředí, když jsem toto prezentoval na eh, radě příliš mnoho pravidel a předpisů, eh, eh, ale není konsistentně aplikováno v celé Evropské unii, což znamená vysoké náklady pro společnost, ekonomiku, životní prostředí. Tato naše revize je součástí našeho úsilí zlepšit implementaci spolu s tím, že musíme zajistit, že eh, se budou dodržovat předpisy a reporting se zlepší. Eh, moje vize do budoucna vychází z toho, že to, co děláme, musí být dobré pro občany a v oblasti životního prostředí naše spolupráce musí být proaktivní a ne, že, budou se, že bude probíhat cestou vleklých soudních sporů. Efektivní implementace znamená, že i se bude aplikovat řádně to, co vy jste odhlasovali zde v parlamentu a že skutečně to povede k těm pozitivním výsledkům, tak jak jste zamýšleli. Děkuji všem za pozornost a nyní vaše otázky či připomínky. Děkuji. Děkujeme, pane komisaři, a nyní mají možnost se vyjádřit kolegové, koordinátoři nebo jejich zástupci. Jako první má slovo pan Belet za EPP. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, dobrý den. Velice vám děkuji za to, že jste zde podal přehled o těch probíhajících projektech. Já bych měl takovou obecnější otázku. Vy jste poukazal na to, že jsme teď v polovině období, případně těsně za ním a budeme si brzy připomínat 60. výročí vzniku EU. Nyní se setkávají hlavy států e, právě v Bruselu a budou diskutovat o tom, jak posílit evropské projekty. Jak e, vy vidíte svoji roli v tomto procesu? Samozřejmě my provádíme stávající projekty, některé budou probíhat, například eh, například v oblasti plastu, potom balíček eh, Bonafé o běhovém hospodářství, o tom snad budeme brzy hlasovat. A potom Natura 2000, kontrola stavu, dobře, ale co teď? Neměli bychom přece jenom ukázat, že jsme ambicioznější, pane komisaři? Když se podíváte na první návrhy dokumentu, o kterému dnes budou eh, šéfové států a vlád diskutovat a budou schvalovat eh, v Římě a povede k takové nové římské deklaraci, samozřejmě otázka stability, zmiňovaná z hlediska ekonomiky, to je nesmírně důležitá, mohlo by to být jedna z základních věcí pro nové nastartování EU, ale, a diskutovali o tom jsme o tom minulý týden, v příštích dvou letech, dvou a půl letech budeme neustále diskutovat o Brexitu. A my chceme tedy oživit evropský projekt a vaše portfolio je pro něj také klíčové. A proto mě zajímalo, jaké další iniciativy navíc k těm iniciativám, které už tu máme, které probíhají, navíc k těm plastům, jaké další iniciativy bychom mohli podniknout, naplánovat, implementovat v těch příštích dvou až třech letech. Jak to vidíte vy a také jak vidíte otázku více rychlostní Evropy? Hovoříme o té takzvané eh, posílené spolupráci, když se nedohodne všech 27 států tak jak to vidíte vy v souvislosti s tématy, které spadají do vašeho portfolia a v případě těch eh, států, které by nechtěly například pokročit ku předu. Vaše země má není předsednictví EU, takže jste ve specifické pozici. Nacházíme se na křižovatce EU a jak chcete vy využít ten aspekt udržitelnosti v oblasti hospodářství i blahobytu občanům a jak to můžeme udělat a projevit větší ambice v těch příštích dvou, dvou a půl letech. Děkuji. Chcete zareagovat i hned? Dobře. Děkuji vám, pane poslanče Belete, za vaši zajímavou otázku. Ano, jsme v polovině funkčního období a připomínáme si 60 let vzniku evropského projektu. A budeme to oslavovat v Římě. Ale nemyslím si, že bychom to neslavili v Římě, kdyby Evropa nebyla přínosná, protože když je nějaký projekt trval by 60 let a nebyl by ničím přínosný, tak bychom ho asi neoslavovali. Ale ten fakt, že ho budeme oslavovat, ukazuje, že je zde mnoho přínosů pro naše členské státy a pro naše občany, jak jste vy na to také poukázal. Udělali jsme toho mnoho v oblasti kvality ovzduší, oběhové hospodářství, biodiverzity, eh, ochraně přírody. Samozřejmě třeba zde ještě udělat mnoho, ale když se podíváte na náš mandát, tak v podstatě téměř vše z mého mandátu, co jsem obdržel díky vám a dalším kolegům na radě, tak ta, náš program legislativně eh, za to je v podstatě dokončený. Proč říkám z legislativního hlediska? Když se nyní podíváme kupředu, měli bychom se zaměřit na ty nejdůležitější věci, a to je ta implementace. Protože nemá smysl neustále vytvářet další a další a další legislativu, pokud ta legislativa pak není prováděna. Takže buď můžeme zvolit tu cestu, že budeme mít ještě více legislativy, a nebo se postarat o to, aby ta stávající legislativa se nejenom tak nějak implementovala, ale skutečně implementovala. A to je tedy to je moje zaměření do budoucna, to je ta implementace. Musíme být ambicioznější, jak jste uvedl. Když jde o ty ambice, tak si myslím, že komise je často bližší parlamentu než jiným institucím. Ale jistě je to vždy komise, která musí najít potom ten konečný kompromis. Potom zde je i jiný druh eh, ambicí. Nejde jenom o nastavení cílů a úrovně těch norem a standardů, kterých chceme dosáhnout, ale důležité je zajistit, abychom byli ambiciozní i právě v té oblasti implementace. A samozřejmě, jak jste říkal, musíme mít ambiciozní cíle, ale ambice v oblasti implementace, to je pro mě ještě důležitější, chceme-li mít matatelné výsledky. Více rychlostní Evropa, ano, to je jedna z možností, které jsou uvedené v Bílé knize k další diskusy a myslím, že to bude jedno z témat, o kterých eh, bude diskutováno hlavně v blízké budoucnosti. A myslím si, že můžou být různí občané, různé členské státy, které se budou přát jít touto cestou. I když třeba budou mít rozdílné zájmy. Má to své pozitivní i negativní stránky. Proč? Když hovoříme o evropském projektu, tak to většinou není otázka, kdo první doběhne někam do cíle, ale jde o to, že se tam musíme dostat spolu všichni. Máme 28 členských států, potom jich bude 27 asi, dosti blízké budoucnosti. A není to nějaký závod o to, kdo dorazí do cíle jako první. Myslím si, že všech 27 z nás se tam bude muset dostat takže když hovoříme o dvourychlostní Evropě, tak já bych nebyl potěšen, kdyby dvourychlostní Evropa znamenala, tak já jsem doběhl do cíle a ty ostatní mě nezajímají, ti, co tam eh, nedoběhli. Musíme se navzájem podporovat. Jistě jsou někteří, kteří se mohou pohybovat rychleji a Neměl by to být problém, s tím souhlasím, je to fakt, že dnes máme 28 členských států, které prostě jedou 28 různými rychlostmi, ale jde o to, aby všichni jeli stejným směrem, protože by to bylo katastrofální, kdyby těch 28 členských států nejelo nejenom různou rychlostí, ale ještě by jeli různými směry. Děkuji vám. Za SAD pan Pavel Poc. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, a děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Děkuji za váš přehled. Už jste zodpověděl eh, mou první otázku. Eh, děkuji vám za vaši pevnou pozici ohledně kadmia a hnojiv. Eh, má frakce chce také jít tímto směrem, protože chceme snížit obsah kadmia a tím pádem e, vystavení e, obyvatelstva této látce chceme chránit občany před touto toxickou látkou. E, přestože to není v kompetenci vašeho generálního ředitelství, jsem rád, jakou máte silnou pozici. A v této souvislosti bych se vás chtěl zeptat na váš postoj k dalším otázkám, které jsou momentálně vysoko na našem žebříčku priorit, eh, otázky eh, DG Santé, jako jsou endokrinní disruptory, protože to není jen problém zdravotnictví, eh, je to také látka, která devastuje životní prostředí. Tyto sloučeniny jsou schopné ničit celé populace, zejména ryb, takže je to velice důležité i pro mořské životní prostředí. Děkuji vám tedy za vaši pozici a za výsledky ve směrnici o ptácích a hnízdištích a já jsem rád, že komise eh, zohlednila eh, veřejné konzultace a opustila plány na zrušení těchto dvou směrnic. A eh, pak bych se chtěl také zeptat na směrnici ZUS. Co hodlá komise podniknout s touto směrnicí? Já ji považuji za velice důležitou protože ta v podstatě slučuje různé aktéry eh, v oblasti ochrany zvířat a dobrých životních podmínek zvířat. A potom eh, bych se chtěl zeptat, eh, v 2. března jste vedl dialog s Hongwangem z čínské zprávy oceánu a moří. Mohl byste nám nastínit nějakou spolupráci v roce 2017 v rámci nového roku EU Čína? Děkuji vám, pane eh, Poci. Eh, já bych chtěl začít těmi endokrinními disruptory a DG Sante. Jak víte, tak tato eh, otázka se nás velice týká. Je to oblast, kde musíme postupovat velice opatrně. Podporuji tady Vitenise a doufám, že se nám povede najít dobré řešení. A to by nám potom umožnilo pokročit dále v otázkách eh, endokrinních disruptorů. Eh, pokud jde o hnojiva, o těch jsem se také zmínil, eh, konkrétně o kadmiu, jak dobře víte, kadmium v potravinách představuje veliké zdravotní riziko a já si myslím, že naši občané si zaslouží lepší ochranu. Hlavním zdrojem kontaminace jsou fosfáty, eh, hnojiva, která se používají na zemědělské půdě. A myslím si, že Evropská unie by měla podpořit návrh komise na přeskum směrnice o hnojivech, eh, eh, pardon, nařízení o hnojivech za účelem snížení obsahu kadmia. To je diskuze, která probíhá už přes 10 let, ale myslím si, že teď je na čase eh, přinést výsledky, abychom se mohli posunout k netoxickým eh, materiálům. Protože tady nejde pouze o to, co se stane jednou s tou škodlivou e, substancí, ale jaký je opakovaný efekt škodliviny, pokud se recykluje v v našem životním prostředí. E, náš přístup je v souladu s koncepcí e, oběhového hospodářství, protože nechceme dále recyklovat bioodpad tak, aby se stále kumulovaly v půdě škodlivé látky. Navrhujeme tedy limity, které jsou velice realistické a doufáme, že se eh, vám to podaří prosadit ještě předtím, než rozhodne rada v nejbližších týdnech. Pokud jde o eh, zkoušku vhodnosti pro životní prostředí Nature Fitness Check, tak vy máte radost, že jsme tuto otázku neotevírali. I já jsem rád, že jsme tuto otázku mm, neotevírali ale eh, musím říci, že jsem také smutný, protože eh, tyto směrnice eh, sami o sobě, přestože plní svůj účel, nám příliš nepomohou, pokud nezačneme brát vážně implementaci. V loňském roce jsme schválili mnoho zpráv. Máme zprávu o stavu životní prostředí, zprávu o stavu přírody. Vy jste se zapojili do přeskumu v polovině období strategie biodiverzity. A všechny tyto zprávy ukazují, že e, pokud bude pokračovat dosavadní přístup, tak naše cíle v oblasti biodiverzity a přírody nebudou e, splněny, což e, je důvodem k obavám. Biodiverzita dále upadá a musíme začít jednat. Já neříkám, že ten úpadek za posledních, já nevím, 40 let se z ničeho nic za čtyři měsíce zastaví a obrátí. Ale pokud by se nám podařilo alespoň zpomalit eh, ten úpadek, tak už to by byla změna. Jak víte, tak společně s dalšími kolegy jsme eh, dali podnět k vytvoření akčního plánu na lepší implementaci směrnic o přírodě. Tento akční plán eh, bude k dispozici velice brzy, už v nejbližších týdnech. Bude se zakládat samozřejmě na výsledcích konzultací, které proběhly, na, na komentářích ke zprávám e, a tak dále. A bude také v souladu s žádostí Evropského parlamentu e, na okamžité zlepšení implementace. Pokud jde o mé diskuze s Čínou o oceánech, tak eh, já bych vás chtěl požádat, protože vy jste příslušný výbor pro eh, oceány. Já vím, že tady pan portugalský kolega se tím aktivně zabývá. Pak tu máme Gezine, kterou tu nevidím momentálně, ta je také velice aktivní. A tamhle je. Já nemám brýle. ale myslím si, že pokud bychom se mohli setkat na nějaké další schůzi, tak bychom vám mohli podat aktuální informace. Naše agenda pro eh, oceány, eh, na to se nedíváme z evropské perspektivy. Eh, oceány, tak jako životní prostředí, se nedá dělit na americké životní prostředí, čínské životní prostředí, evropské životní prostředí. Máme jedno globální životní prostředí, jeden globální oceán. A ten globální oceán čelí globálním problémům, my musíme vymyslet globální řešení a především globální kroky. V loni jsme vydali sdělení o lepší mezinárodní zprávě oceánů. Toto sdělení se soustředí v podstatě na tři oblasti. Za prvé, že je potřeba posílit stávající právní rámec já vím, že máme dobrý rámec, je to jeden z nejlepších nástrojů, které máme, ale jsou tu ještě určité mezery. Například, jakým způsobem spravovat biodiverzitu v oblastech mimo národní jurisdikce a tak dále. Takže první část se týká posílení právního rámce. Druhá část má za cíl snížit nebo úplně eh, odstranit škodlivé lidské působení na oceány jako je znečištění, acidifikace oceánů, potom obrovský problém námořního odpadu, který začíná už na souši. Je to odpad, který přichází ze souše a končí v oceánech. Takže snížit negativní lidské faktory působící na oceán. A třetí oblast eh, jsou informace a znalosti. Musíme lépe znát eh, naše oceány. Člověk se dostal z planety sice do vesmíru, ale nějak opominul oceány. O oceánech toho víme velice málo. Evropská unie na to nevykládá příliš mnoho peněz, spíše bych to bral jako investice. Evropská unie investuje mnoho peněz do výzkumu Arktidy, eh, do výzkumu oceánů a ten třetí bod spočívá v tom, že bychom měli dále investovat do získávání znalostí o oceánech. Diskutovali jsme už v podstatě s každým, s, se Spojenými státy, s Čínou, s africkými zeměmi. A s Čínou byly ty diskuze velice zajímavé, protože eh, poprvé jsem se setkal s čínskými zástupci před dvěma lety a mohli jsme si v podstatě vyměnit poznámky, protože jsme hovořili úplně o tom též, eh, viděli jsme to stejně. I Číňané jsou tomuto tématu zavázáni. A letošní rok je eh, modrým rokem eh, Evropské unie a Číny, což je pro nás příležitost ke spolupráci. Letošní rok je také důležitý ohledně eh, konferencí o oceánech. Před měsícem se konal summit o oceánech v Indonésii a jak víte, v červnu proběhne schůze OSN, konference DG14 v New Yorku, kterou také podporuje Švédsko společně s Fidži. A e, konference o oceánech se bude konat také na Maltě e, od 5. do 6. října. To bude čtvrtá konference e, naše oceány. Ta první se konala ve Washingtonu, druhá v Chile, třetí ve Washingtonu, čtvrtá v Evropské unii na Maltě, pátá se bude konat v Indonésii a potom v Norsku. Děkuji. Máme ještě dlouhý seznam řečníků, tak já teď vezmu ty otázky eh, všechny v bloku. A teď má slovo pan Marker za ECR. Eh, Děkuji, já budu hovořit nizozemsky. Vážený pane komisaři, srdečně vás tady vítáme. Vy už jste o tom hovořil ve svém úvodu a před chvílí jste také na to poukazoval, že Evropská komise na konci loňského roku konečně se rozhodla, že eh, směrnice o ptactvu a stanovištích zachová. A eh, za to vám chci poděkovat, protože to bylo velice relevantní a spolu s kolegy si myslím, že to byla správná volba. Studie ukazují, co už říkáme dlouho, že na těch směrnicích není nic špatně. Vy jste to také potvrdil a jde o tu implementaci a na tu implementaci se musíme zaměřit. A vyslal jste tím také jasný signál občanům a těm, kdo se každý den angažují ve prospěch zachování biodiverzity a minimálně 500 tisíc občanů, kteří podpořili tu kampaň Nature Alert Campaign. Mám zde několik otázek. Eh, týká se to akčního plánu eh, na konec eh, toho jara, ale přece jenom by mě zajímalo, jaký bude obsah. O tom jste hovořil docela vágně protože v naší zprávě, která byla schválena v únoru loňského roku, hovoříme mimo jiné o tom, že další integrace ochrany biodiverzity a dalších oblastí je zásadní. Zemědělství a lesnictví zde hrají zásadní roli. A proto by mě zajímalo, jak spolupracujete s dalšími komisaři, abyste se postarali o to, že ten budoucí akční plán skutečně přispěje k tomu, že zde bude nastolena ta potřebná integrace? Ve zprávě o biodiverzitě také žádáme eh, přístup zohledňující eh, množství různých aktérů, Zohledníte to v akčním plánu, budou zahrnuti ty aktéři a jak budou zahrnuti. A poslední otázka, pana komisaři, to se týká honu nebo lovu tažných eh, ptáků, která nás čeká teď na jaře. Budete zde hájit implementaci směrnice o ptactvu a učiníte všechny nezbytné kroky? Vy jste kdysi uvedl, že to uděláte, ale přece jenom asi všichni očekáváme, že kromě slov přijdou i činy. A toto je opravdu zásadní pro důvěryhodnost a pro důvěru ze strany občanů. Děkuji vám. Děkuji pan Herbrandej za ALDE. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji vám, pane komisaři, že jste přišel sem mezi nás. Minule, když jsme se s vámi setkali tak jsme také právě hovořili o té eh, polovině období strategie biodiverzity a stavu přírody. A já vám řeknu, co jsem si myslel, že nastane po tom publikování uh, State of Nature. Já myslím na 13. patře nebo kolikátém na komisi, že bude svolána naléhavá schůzka pod inspirujícím vedením předsedy Evropské komise, protože jsme opravdu neplnili cíle biodiverzity. Byli jsme tomu velmi vzdáleni. Ba co hůře, vlastně v, téměř v každém ukazateli té strategie biodiverzity jsme si pohoršili. No ale k čemu došlo reálně? Bylo toto. Došlo vlastně k takovému útoku na směrnice o ptactvu a stanovištích, což také přišlo z kabinetu předsedy Evropské komise. Protože pokud někdo byl zodpovědný za eh, ten eh, proces, eh, se nebyla obhajována tyto dvě směrnice, to já si myslím, že mm, to je opravdu něco, co je na zodpovědnost předsedy komise. Takže přijal byste zde takovou ofenzivní linii, po které byste šel, abyste zlepšil politiky a implementaci biodiverzity, protože, nebo to jsme si přáli po našem setkání, ale bohužel po, po té publikaci no, o stavu přírody se odehrál pravý eh, opak. A opravdu zde dochází k obrovské ztrátě biodiverzity. No a já bych se vás chtěl zeptat na toto. Co hodláte udělat, kromě toho, že opublikujete akční plán? Protože víme, že je naprosto nedostatečný. Víme, že zemědělství je jeden z hlavních důvodů ztráty biodiverzity. Bez farmářů prostě se neobejdeme, ale teď je docela problém také je získat eh, pro ten společný cíl. Já jsem se na výboru pro rozpočtovou kontrolu před několika týdny ptal komisaře Hougana, co od něj očekáváte v příštích týdnech. No řekla, počkejte si na příští společnou zemědělskou politiku. No ale to bude po roce 2021. A mezi tím máme ale termín pro stávající, eh, době, doběhnutí stávající strategie v oblasti biodiverzity. Takže co hodláte udělat a jak hodláte přesvědčit své kolegy, že je to opravdu naléhavé, že je nezbytné jednat? Další příklad aktuální situace. Všichni jsme sledovali dění v Polsku. v Bělověském národním parku. A já e, vám blahopřeji ke krokům, které jste podnikl. Nicméně Polsko pokračuje jako předtím, i když jsme podnikli proti ním právní kroky prostřednictvím Evropské komise. Takže i když zde jsme na konci toho právního procesu, no tak e, hlavní škoda už nastala. Takže zde bychom potřebovali průraznější, jasnější strategii než tu, kterou jste volili dosud. Takže, co hodláte udělat? Kde je ten plán pro řešení náhlévých situací, kromě jenom akčního plánu? Děkuji. Mám zde ještě dva koordinátory. A pak zde bude možnost tady zareagovat. Paní Boylan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 Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel a že vám můžeme klást otázky. Eh, já mám velice konkrétní otázku, eh, která se týká vody. Chtěla bych se zeptat, pane komisaři, eh, proč vaše oddělení i nadále ignoruje demokratické přání občanů z celé Evropské unie. V květnu 2012 proběhla první úspěšná evropská občanská iniciativa, dosáhla 2,8 milionů podpisů a velice jasně žádá od komise, aby eh, zakotvila lidské právo na vodu do evropského práva, aby nebyla možná liberalizace eh, vodohospodářských služeb a aby byl univerzální přístup k vodě a hygieně. V evropském, eh, pardon, v roce 2014 byl přijat, bylo přijato stanovisko hospodářského a sociálního výboru. V roce 2015 také Evropský parlament posvětil toto demokratické přání občanů, ale od té doby komise mlčí a její ticho houstne. Ehm, neexistuje žádná iniciativa, která by reagovala na tuto přímou výzvu občanů hospodářského sociálního výboru a Evropského parlamentu. Naopak ehm, se komise nijak nerozpakuje jednat v otázce vody, pokud jde o Irsko. Ehm, vaše oddělení pro vodu, pane komisaři, je tak efektivní, že dokonce Eh, odpovídá písemně novinářům ještě dříve, než získávají přístup k dokumentům poslanci tohoto parlamentu. A museli jsme žádat ombudsmana, aby si posvítil na jednání komise v otázce vody. Já se tedy ptám, pane komisaři Velo, kdy hodláte respektovat demokracii, kdy eh, zareagujete na ten požadavek, aby voda byla lidským právem. Ten požadavek už trvá hodně dlouho. A kdy budete respektovat podmínky svého úřadu, kterými je neutralita ohledně toho, jak se s vodohospodářstvím nakládá v jednotlivých členských státech. Děkuji a poslední z koordinátorů je pan Eichhout ze Zelených. Děkuji vám, paní předsedkyně. A děkuji, pane komisaři, za to, že jste mezi nás přišel. Já musím říci, že jste víceméně dodržel ty noty, které vám dal Juncker na začátku volebního období, ale to bylo poměrně lehké, že ano, protože víme, že ten dopis od pana Junckera se týkal pouze lepší regulace v oblasti životního prostředí, neboli implementace uh, legislativy, kterou vytvořili vaši předchůdci a plus uh, směrnice o ptácích a hnízdištích. To je v podstatě celý obsah vašeho portfolia, nepříliš ambiciozní, mírně řečeno. Vy jste tedy udělal to, co vám bylo přiděleno a já se nejsem úplně jistý, jestli je na co být hrdý, protože mezi tím svět se točí dál a mě trochu překvapuje, že uh, se příliš k tomu nevyjadřujete. Já bych měl dva body. Za prvé reforma společné zemědělské politiky se chystá. Víme, že vaš, váš kolega rozeslal dotazník, eh, který zní v podstatě jako nejprve rozmělníme eh, greening ve společné zemědělské politice a potom eh, se posvítíme na to, že nikdo neplní výsledky. Ano, samozřejmě, ale váš předseda, váš předchůdce se postaral o to, aby společná zemědělská politika zezelenala, ale u vás si nejsem tak úplně jistý, upřímně řečeno. A víme, že nové návrhy na reformu SZP momentálně nevznikají, což je ale klíčové. Pokud se bavíme o biodiverzitě, tak eh, já bych opravdu chtěl, aby DGN vyjednalo velice aktivně, mnohem aktivněji než za posledního dva a půl roku. Eh, to mě přivádí k další věci. Vy jste se vůbec nezmínil o Dieselgate. Možná jste si všiml, že ta aféra proběhla a možná jste si všiml, že už existuje zpráva vyšetřovacího výboru. A ta hodně odsuzuje i komisi. A já si myslím, že komisař pro životní prostředí by to měl brát vážně. Víme, že došlo k určitým zlepšením v chystané legislativě, ale pořád je tu veliký problém. To, že po evropských ulicích a silnicích stále jezdí auta, která příliš znečišťují ovzduší. A zcela jasné je, že e, úplně chybí inspekce v oblasti životního prostředí. Víme, že váš přísta, před, předchůdce měl návrh na zřízení těchto inspekcí. To bylo ale dáno do šuplíku kvůli té slavné lepší regulaci. Nebylo to vnímáno jako velká věc. No ale já si myslím, že Dieselgate ukazuje, že to je velká věc. Tady jde o zdraví našich občanů. Tak proč se od vás nedozvídám, že hodláte tuto iniciativu obnovit. Měli bychom bojovat. Tady jde o životní prostředí a já chci komisaře, který bude za naše občany bojovat. Děkuji. And with your A teď paní McGuinness, paní místo předsedkyně, prosím. Tak eh, nejprve děkuji eh, paní předsedkyně a děkuji kolegům, že mi dovolí promluvit už teď. Děkuji pane komisaři za vaši prezentaci a za to, že jste se zmínil o dvou otázkách, které pojednáme odděleně. Já navážu na to zemědělství od svého předřečníka. Ve mně to budí obavy, protože Eh, já jsem v obou výborech pro zemědělství i pro životní prostředí a tak jako kolegové mě poměrně eh, eh, frustruje ten, to falešné dělení na zemědělce a ekologii. Jak říkal pan Máker, my potřebujeme zemědělce, aby nám dávali jídlo a potřebujeme také životní prostředí. A já bych chtěla apelovat společně s kolegy z obou výborů, abychom se pokusili tuto propast přemostit, protože pokud se nám to nepovede, tak selžeme na straně zemědělství i na straně životního životního prostředí. Já spolupracuji s mladými zemědělci a e, říkám jim, vy musíte být ekologové a zároveň zemědělci a e, e, apeluji na nevládní organizace, aby se sesedli se zemědělci a našli si na to čas, protože jinak to vede k frustraci mezi zemědělci i mezi nevládními organizacemi a vzniká mezi nimi předěl, což je zcela neúžitečné a neprospěšné. Potom eh, proběhla velice zajímavá prezentace, eh, video eh, o tom, jak se obrací karta v lidském životě, v životě lidstva. Tady si myslím, že by Evropa mohla více věnovat pozornost tomuto tématu, protože to je otázka, ve které lidé se staví proti Evropské unii. Mají dojem, že ta se zajímá pouze o ty větší rybáře nebo jiné společnosti, ale nikoli o e, místní komunity. Bylo by dobré, kdybychom e, se zabývali tím nízkodopadovým rybolovem a brali ohled na jeho e, obavy. Já se omlouvám, že tu nepočkám na vyslechnutí odpovědi na otázky, ale bude tu můj asistent. Děkuji, pane komisaři, to bylo hodně otázek. Ještě stále tu nějaké zbývají, ale možná byste teď mohl odpovědět. Já se pokusím to spojit dohromady, protože většina z nich v podstatě se, jsou totožné. Pokud jde o tu směrnici o ptactvu a hnízdištích, tak pár informací. Ehm, takže v podstatě ehm, za prvé samozřejmě my se snažíme řešit hlavní příčiny eh, zhoršování biodiverzity, eh, tak jak v podstatě ve většině našich zpráv, ve všech našich zprávách. Eh, vždycky zemědělství je příčinou číslo jedna, ukazuje se na něj prstem. Akční plán bude řešit to, aby vše bylo v souladu s hospodářskými, ekonomickými, tedy sociálními cíly, abychom využili plný potenciál toho, jak nejlépe zajistit zdravý ekosystém i jak si za, se zapojením ekonomických sektorů, protože to eh, není možné pořád, aby bylo v opozici, tedy životní prostředí v opozici se zemědělstvím nebo hospodářstvím, to ne. A tím říkáme, že tady je to velký environmentální problém, ale ten také skýtá hospodářské příležitosti. Pokud jde o zapojení všech dotčených eh, orgánů, subjektů, nevládních organizací a tak dále, tak ano, všichni mm, se zapojovali v podstatě od samého počátku v tom připomínkovém řízení, eh, takže byli konzultováni při, eh, ve fázi příprav a já bych plédoval proto, aby ti, kteří tak aktivně se zapojili do připomínkového řízení, tak aby nyní stejně aktivně se zapojili i do fáze implementace. Je třeba sledovat, co dělají členské státy a dotčené subjekty, aby skutečně implementovali to, na čem jsme se společně domluvili. Tento akční plán ten povede tým komisařů, povede o první místo předseda Timmermans a jak jsem řekl, dojde k tomu co nejdříve i rada eh, přijme k tomu závěry někdy v červnu a nevím, zdali parlament plánuje aspoň usnesení k tomuto akčnímu plánu. Samozřejmě v tom akčním plánu se budeme zabývat i dalšími věcmi, které možná Eh, zatím byly trochu opomíjeny ve směrnicích, třeba eh, mám na mysli koordinátory, koordinaci, potom implementace strategie zelené infrastruktury, eh, potom mm, jde o to, aby ten akční plán tedy i byl realizován mimo Natura 2000, protože i mimo Natura 2000, tak i je více té biodiverzity eh, mimo tedy Natura 2000. Pokud jde o ty lokality Natura 2000, tak samozřejmě to jsou ty chráněné lokality. Mhm. Teď je to téměř 20 eh, eh, tedy pozemku a pokud jde o moře, tak nezapomínejme, že naše oceány moře obsahují více než 75 biodiverzity na planetě. Takže když hovoříme o biodiverzitě, tak nejenom e, jde o e, tedy pozemní biodiverzitu, ale i mořskou. Natura 2000, lokality Natura 2000. Zde chci zdůraznit, že náš akční plán je takový, e, který jde za rámec Natura 2000. My jsme identifikovali 20 povrchu Evropy, který, jak, jakožto e, lokalitu Natura 2000, ale otázka je, kolik těch lokalit řídíme dobře. Asi 50% z toho pouze. Takže bych tady nemluvila ani o 20%, které by spadaly pod Natura 2000, ale dejme tomu 10% bylo identifikováno a takto řízeno. Zemědělství. Ano, ve všech zprávách, které jsem zmínil, tak stav životního prostředí a mm, mm, mm, tak tam vždycky se ukazuje prstem na zemědělství jako na příčinu číslo jedna. Já zde souhlasím s paní McGuinness. Pokud chceme skutečně přijít s řešením, tak naše východisko nebude takové ta, mm, že budeme na někoho ukazovat prstem. Ne, přece zemědělci jsou a musí být součástí řešení. Pokud mluvíme o škodlivých eh, hnojivech, tak s tím nepřišli zemědělci. To byli vědci většinou. Většina z nich, eh, většinu těch hnojiv jsme eh, homologovali. A když tedy mluvíme, a já jsem mluvil s zemědělci a jsem hovořil na fóru zemědělců, kde jsem jasně řekl, co mi leží na srdci a když hovořím o zemědělství, tak to neznamená, že celé veškeré zemědělství je škodlivé. Jsou dobré pra- praktiky i špatné praktiky, škodlivé praktiky. A neměli bychom ale nadále dotovat ty škodlivé praktiky, ale měli bychom začít dávat pobídky tedy motivovat eh, zemědělce k těm dobrým praktikám. To znamená dotovat ty, eh, kteří eh, se chovají, podnikají podle zájmu těchto, nebo podle těchto dobrých postupů a přestat dotovat ty špatné praktiky. Můj kolega Phil Hogan chápe, v čem je problém a on sám byl také jednou i ministrem životního prostředí, takže zná problematiku životního prostředí a dohodli jsme se, že bychom eh, měli zapojovat zemědělce a nemůžeme mít akční plán, který by neřešil ty eh, eh, příčiny způsobené člověkem, tedy ano, spring hunting, lov na jaře. No, já nejsem pro, vlastně tento rok poprvé se nám podařilo Eh, zavést moratorium i v zemi, kterou já znám nejlépe, ale byl jsem zklamán zároveň. The IUCN list, turtle doves are killed Že eh, tedy eh, i druhy, které jsme dali na, čer, na seznam, tak se, jsou zabíjeny ve velkých číslech tedy na podzim v malých na jaře. Já to nechápu, jak potom. Spring hunting. Jak tedy zastavit tedy eh, lov na eh, hrdeček, eh, protože mm, sice se snažíme zastavit, udělat moratorium na jaře, ale na podzim potom jsou masově vybíjeny. Ano. nezapomínejme, že eh, když jsme zahájili připomínkové řízení, tak jsme věděli, že eh, občanům to leží na srdci, že hm, tam budou hodně přispívat, ale eh, od občanů jsme dostali asi 500 tisíc, nebo téměř tedy milion e-mailů, nemluvě dopisech od členských států, od jednotlivých rezortů, nevládních organizací, od poslanců a tak dále, tak samozřejmě my jsme chtěli, aby to bylo skutečně, eh, aby to šlo do hloubky. Šlo to více do hloubky, než jsme očekávali a takže teď jde o to přímo akční plán a ten se původně neplánoval za našeho mandátu, ale my jsme šli ještě dále za mandát, protože prostě mm, já, my jsme řekli, nebudeme jenom měnit směrnice tam, kde je to nutné, takzvaně fit for purpose, ne, my, jsme, my chceme být proaktivní, takže přijímáme akční plány. Um, we had even chosen the Azure window for our logo for the Our Oceans Conference, but this is... on Azurové eh, okno, ano, to samozřejmě rozesmutnilo všechny a to je jeden z případů, kdy bohužel příroda ničí přírodu, tak tomu došlo tady k tému, té rozi, ale je to velká ztráta. A pokud jde o lesy, tak musím říci, že došlo mm, k žalobě která probíhá, ano, ale nicméně ministr nedávno mě informoval dopisem, management plan and they, their intention... že hodlají eh, teď zahájit těžbu. Takže vlastně s tím začali s tou těžbou. Také jsme i dostali celou řadu důkazů a zpráv od nevládních organizací, takže já jsem hned poslal dopis a požádal jsem ministra, aby okamžitě přestali s těžbou dřeva. Takže mm, my jsme bohužel nemohli změnit ten plán eh, hospodaření a takže teď připravujeme tady další etapu toho řízení mm, nebo žaloby pro, plnění, pro neplnění povinností. Pokud jde o vodu, pozice komise je tady jasná a velice jasně byla vyjádřena několikrát. A když jsem i odpověd, odpovídal na otázky parlamentu, já jsem napsal i dopis panu ministrovi a i takže nebudu hovořit o detailech. Teď je na irském parlamentu, aby přijal řešení, které bude respektovat evropský předpis. Tady jde o to vždycky respektovat principy, Eh, toho, že eh, platí ten, kdo znečišťuje. Tedy. A, mm, takže to musí irská vláda zajistit. Takže to, to je odpověď na dopis paní Bojlence. A k tomu nemám nic, co bych dodal, jenom musím říci, že i Evropský ombudsman se tím také zabývá teď a samozřejmě já budu respektovat výsledek jejího šetření a i jsem dal eh, instrukce eh, spolupracovníkům, aby podpořili eh, šetření ombudsmanky. A zdali můj mandát byl snadný nebo ne, no, pokud jde o reformu zemědělské politiky, ano, My jsme hodně zaangažovali v této reformě. Hogan na tom bude pracovat také a i proběhla, proběhly velké diskuze s kolegy v kabinetu a s Hoganovými kolegy i mezi našimi příslušnými spolupracovníky. A to, že můj předchůdce udělal všechno pro to, aby se ozelenila zemědělská politika. Ano, ano, vlastně dnes ozelenění, ten greening, zemědělské politiky nef- není, ne- nefunguje, takže já musím pokračovat a více prosazovat tedy greening, aby byla zemědělská politika více zelená, takže k tomu budeme potřebovat vaši podporu, abychom zde neměli potom rozdělený parlament a rozdělenou radu. Ano, Dieselgate, to bereme vážně v kontextu lepší kvality vzduchu, jak jsem mi řekl v úvodu, znečištění vzduchu a e, špatný vzduch, to je neviditelný zabiják. Lidem to vadí, takže my proto máme ty cíle do roku 2030. Mohl bych zmínit některé i body v tom programu mm, Čistší Evropa. A mám, minulém roce jsme přijali směrnici a musíme začít ji teď implementovat. Mm, směrnice MCP, která mm, byla přijata ke konci roku 2015 a nyní pracujeme na směrnici LCP a začali jsme i s, s dialogy s členskými státy a již máme i první eh, dialog s Irskem a doufám, že další dialog eh, bude s Lucemburskem a Maďarskem. Jde o to pro, eh, podporovat je v tom, aby plnili závazky a i malcké předsednictví mm, bude ratifikovat Gotemberský protokol, který se týká emisí ve třetích zemích také. A nyní pokud jde o environmentální inspekce, kontroly, to je velice aktuální. Takže velice brzy k tomu při, přijmeme hlavní směry guidance. Ještě jedna věc, kterou bych doplnil k tomu, co řekla paní McGinnis. Ano, určitě se zabýváme otázkou irská eh, irská otázka kauza a voda. Takže jeden z našich kolegů, ten dokonce jel do irského parlamentu, aby se tam řešilo. Tam to trvalo asi dvě a půl hodiny, ta diskuze, takže ano, tomu se věnujeme. Sorry, sorry, Commissioner, the ECI... Ano, ECI to byla velice specifická otázka. Zde došlo ke skluzu, protože komise měla reagovat již a již to trvá rok. Eh, mm, před rokem již eh, parlament se obrátil na komisi, aby reagovala. Ano, to je eh, iniciativa občanů, která se týká přístupu k vodě. Asi milion podpisů tam bylo, to je pravda. Ano, a pracuje se na tom. Kolegium se tím zabývalo již seven or eight weeks ago, if I'm not mistaken. <coughs> well, thank you. Now we move on with other colleagues. Simona Bonafé. Simona Bonafé. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste dnes přišel. Já jsem slyšela tady v těch eh, Eh, že se hovořilo o tom, že je třeba překonat tu propast mezi zemědělstvím a ekologii. Já nechci tady eh, hovořit jenom o etice a podobná slova zmiňovat, ale já myslím, že tady existuje i jiná propast mezi životním prostředím a průmyslem také. Proč? No já si myslím, že zde eh, životní prostředí v podstatě i vytváří eh, růst, eh, inovace zavádí. Je to velice mm, jaksi velká motivace, kterou nám dává životní prostředí, pokud jde o rozvoj ekonomiky a oběhové eh, hospodářství. Ano, samozřejmě s tím souhlasím. My máme možnost nejenom tedy mm, mm, jak si získávat zpětně suroviny, které jsou drahé, ale také Odpady nám dávají eh, možnost eh, vlastně eh, je znovu používat, ale je třeba i se zaměřit na to, aby to zboží, které se vyrábí, bylo, mělo další životnost. Zde i ve Štrasburku se parlament bude vyjadřovat k těm čtyřem směrnicím o odpadech, tedy k oběhovému hospodářství, potažmo. Pane komisaři, já si myslím, že odsouhlasení parlam, pozice parlamentu k těmto směrnicím, to není konečný bod, to je pouze východisko směrem k skutečné transformaci. Je to výchozí bod a e, to musí e, mít oporu v akčním plánu. Vy jste se zmínil o některých e, opatřeních, aktivitách. Já si mm, pamatuju na dvě. První to je strategie týkající se plastů. Já si myslím, že právě u této strategie Eh, tedy plasty, to je citlivý, citlivá komodita, materiál, který eh, často zmiňujeme, když hovoříme o znečišťování moří, ale nezapomínejme i o problémech s recyklací plastu. A když tedy ten průmysl plastů vlastně teď je i proto, aby investoval do bioplastu. Já si myslím, že především eh, být posílená legislativou, nejenom aby tam bylo k tomu sdělení ale i legislativa. Dále, vy jste hovořil o eh, zavlažování a mm, tedy používání těch odpadních vod a podobně. Takže ano, to skutečně mm, mi leží na srdci. Já jsem pro eh, to, eh, pro tyto návrhy, protože zde i mm, se objevily určité zprávy, že ta vaše směrnice se v podstatě eh, bude považovat za sekundární, že se týká jenom některých členských států, tedy, ale já si myslím, že efektivní užívání zdrojů, tedy té Water Reuse Directive, já myslím, že to je směrnice, kterou je třeba rozpracovat a bude mm, užitečná všem závěrem takový apel nebo žádost. Já bych ráda, abyste více hovořil o investicích, pane komisaři, protože pokud to skutečná, má být skutečná transformace a navíc ještě víme, že Evropa se rozvíjí různými rychlostmi, zde je třeba, aby i ty země, které jsou ve skluzu, aby mohly podpořit celý ten projekt a invest, investovat do infrastruktur, které budou tuto transformaci podporovat. Děkuji, paní Švice. Hvala. Hvala. Děkuji. Já mám jednu konkrétní otázku na pana Velu. On zodpovídá za ochranu moří, oceánu a životního prostředí. Chci zde upozornit na Chorvatsko, to je členský stát EU a respektuje všechna kritéria environmentální legislativy, ale máme problémy s našimi sousedy. Protože naši sousedé nerespektují ochranu životního prostředí a my Chorvaté potom máme problém. Například eh, v Bosanskom Brodě je rafinérie a ta znečišťuje vzduší a to potom ty splodiny dýchají eh, Chorvati. A v Albánii se vyhazuje velké množství odpadu do moře a to se dostává potom na pobřeží Jadranu. Nebo Černá hora tam eh, těží ropu v Jadranu a dopady to má na všechny. Máme zde eh, bazilijskou i barcelonskou umluvu a i další umluvy, které mají kontrolovat znečištění. Jak se může komise postarat o to, aby respektovaly kandidátské země mezinárodní dohody? Děkuji vám, pane komisaři, že jste sem přišel. Asi vás nepřekvapí, že já se také chci zeptat na oceány. Děkuji za tu informaci v oblasti Ocean Governments. Například eh, žádáte globální MSP plánování, to je správné. V Horizontu 2020 je taková vize oceánů, abychom ještě lépe prostě eh, podporovali znalosti, výzkum moří na tom se pracuje. Já mám k Ocean Governance dvě otázky. Já už tuším asi odpověď, ale nemyslíte si, že by bylo dobré dále rozvíjet nebo rozšířit ten eh, výbor pro rybolov, PECH, na výbor Máre, který by byl tedy zodpovědný za všechno, co se týká oceánu a moří, a nejenom za rybolov. A za druhá otázka, oceány obecně. Je to nějaké téma, které řešíte se svými kolegy v komisi, nebo máte nějakou speciální pracovní skupinu, protože je to přece jenom eh, téma, které je v gesci vícero komisařů. No a poslední otázka, zase mikroplasty. Protože o plastech už jsme hovořili, mikroplasty to je eh, obrovský problém, nejenom, že jsou nachází prostě v rybech a, ptactvu, tactvu, ale například už je, jsou ty plasty obsažené i v soli těžené z mořiny. Takže e, Řešíte tuto otázku těch mikroplastů, které pochází z různých e, zdrojů, z oděvů, bod a podobně. Máte k tomu nějaký přístup, jak zredukovat tento typ odpadů? Děkuji, pan Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane komisaři, že jste přišel dnes mezi nás. Poslední dobou eh, byly ve Spojeném království Německu, Nizozemsku a severní Francii, ale i Novém Zélandu a jiných zemí eh, vyplaveno mnoho velryb. A je to prý záhada pro celou řadu věcí, vědců, proč k tomu došlo, že ty velryby tam byly vyplavené na pobřeží a tak daleko od jejich běžného životního habitátu. Existují sice různé teorie, ale co víme je, že v jejich žaludcích se nacházely části plastů a rybářských sítí. Je jasné, že musíme udělat něco proti dalšímu zanášení oceánů odpady a zde vítám úsilí Evropské komise. Ale možná i zvyšující se hlušo, hluková zátěž sonárními bojemi váleč eh, ne, mariny zvyšuje eh, také problémy eh, velryb. Máte nějaké zájmy řešit tuto problematiku velryb a také v souvislosti s otázkou zvukové zátěže? A potom biodiverzita. Vy jste hovořil o tom, že pro vás je velice důležitá mořská biodiverzita. Mm, Velrybí populace se sice zotavily, ale jsme příliš dáleni tomu, abychom mohli zrušit naše varování. Chcete něco udělat proti japonskému lovu velryb a masakru velryb tady vlastně před naším Prahem na Fajerských ostrovech? Děkuji. ano, není paní Okon. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji komisaři. Měli bychom něco oslavit. Aspoň zde byla jedna dobrá zpráva, že se skutečně něco reálného může stát. A to byl ten bělověžský prales eh, v Polsku, kde jste nám slíbil, že zahájíte ten mm, eh, postup o porušení smluv. Takže já si myslím, že bychom to měli opravdu oslavit že jste něco řekl a skutečně se to stalo a nebyly to jenom plané eh, sliby. Jinak bych navázala na to, o čem zde hovořila Simone a strategie v oblasti plastů. Jde o to nemít jenom nějaká sdělení, ale skutečné legislativní návrhy eh, požadujeme už je tak dlouho, takže ji v tom chci podpořit. A poslední moje osobní otázka, na kterou jste ještě neodpověděl. To jsou vaše právní povinnosti předkládat legislativu, například eh, plastikové tašky a sáčky. Kdyby byla nějaká možnost, jak je třeba spočítat. A my jsme zde eh, o tom tématu diskutovali. Vy jste řekl, že tedy se o to budete starat, jak to vypadá teď. A další věc s tím směrem a oxorozložitelnost. No, se to šíří ve Španělsku, v, na Maltě i v Africe, dokonce i v mojí zemi. A vy byste zde měli předložit jasnou analýzu, která by měla znamenat zákaz. A také například v zemědělství prostě, když se to tam bude používat, tak to znamená, že vlastně ty mikroplasty budete šířit ve velkém. Takže prosím vás, předložte to co nejdříve, protože třeba, aby se to implementovalo ještě letos. A budu moc ráda, když mi řeknete, že za pár dní to pošlete. Děkuji vám. Pan Faria. Děkuji vám, pane komisaři, že jste sem přišel. Já jsem chtěl hovořit také o tom tématu Ocean Governance, protože jsem zpravodaj pro toto téma, ale už to zde bylo zmíněno. A vy jste na to náležitě zareagoval, takže děkuji. A já mám ještě další věc a budu hovořit portugalsky. Vážený pane komisaři, asi víte, že poblíž portugalských hranic je skládka jaderného odpadu. Buduje se ve Španělsku skládka jaderného odpadu a je třeba konzultovat portugalskou stranu. Jsou ještě další projekty, o těch ani nebudu hovořit, které prostě plánuje španělská vláda. Například eh, znovu zprovoznit eh, dvě eh, zastaralé atomové elektrárny ve Španělsku poblíž portugalských hranic. A pak jsou zde další projekty poblíž portugalských hranic a sice se to týká těžby uranu v Salamance a zpracování uranu. Pane komisaři, a žádný z těchto tří e, projektů nebyl sdělen portugalské straně. To znamená ignorování směrnice 2031 ze 27. července a nezohlednění úmluvy o ekologických dotazích případech projektů, které mohou mít přeshraniční dopad. A to tyto projekty jsou v sobotu 11. března. Si bohužel budeme připomínat eh, výročí eh, nehody ve Fukušimě, a vy jste říkal, že komise udělá všechno proto, aby členské státy plnily své povinnosti. Pane komisaři, zahájíte v těchto případech tedy také postup o porušení eh, práva, pokud členské státy nebudou plnit zde svoje povinnosti. Co bude zde opravdu komise dělat? Dochází zde k porušování smluv ze strany Španělska a směrnice o ekologických dopadech je také porušována. A také chci eh, požádat, aby delegace Evropského parlamentu navštívila Španělsko a přál bych si, aby nás zde doprovodil pan komisař. Děkuji, ale máme jiné parlamentní nástroje. Můžeme položit například otázky komisi, pokud nebudeme stíhat. Pan Parnio, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane komisaři, rychle dvě věci. První, vy jste hodně hovořil stejně jako kolegyně Bonafé, která je zpravodajkou ke směrnici o oběhovém hospodářství, tak mm, jenom bych chtěl říct si, máte pravdu, to je velký problém a znamená to úplnou změnu hospodářského paradigmatu. A já bych chtěl zmínit bod týkající se mrhání potravinami, plítvání potravin. O tom jste nemluvil ve výboru byl ohlasován pozměňovací návrh, který umožňuje i zavést tam plítvání potravinami. 80 eh, milionů eh, tun ročně v Evropě přece mm, eh, a dokonce v roce 2020 by to mělo být 120 milionů. A takže kdy, pokud v Evropě nebude mít žádný cíl, no tak to je zcela nezodpovědné. A proto bych chtěl se zeptat, zdali mm, chcete v trialogu převzít tento náš pozměňovací návrh. Vy jste to téma nezmínil. A velice rychle teď. Vy jste požádal pět zemí, aby vytvořili program eh, s cílem snížit eh, eh, dioxiny ve vzduchu, ale potom vypadá ve Francii, Německo, Itálie, Španělsko a Spojené království. To jsou tedy, takže eh, já se ptám, vidíme, že ty špičky znečištění vzduchu v těchto zemí, eh, tak hm, to eh, jsme zažili především v posledním měsíci. Je to tedy velice urgentní. A já se ptám, zdali máte nějaké donucovací prostředky, respektive sankce, které byste těmto zemím mohli ukládat. Thank you very much. Děkuji vám. Paní Guteland. Děkuji moc krát, paní předsedkyně. Já si uvědomuji, že už je pozdě, takže eh, se nezeptám na jednu věc, na kterou jsem chtěla, protože už se na to velice dobře zeptala Simona Bonafé na kruhovou ekonomiku. Eh, myslím si, že to musíme eh, zahrnout do práce komise šířeji. Zkrátka ta otázka již byla položena velice dobře. Ale potom velice rychle. Další věc. Včely které vymírají v Evropě i v dalších částech světa. Myslím, že už jsem se vás na to někdy ptala, ale zajímá mě, co si v komisi myslíte o tom, jak tento problém řešit. Má to mnoho příčin, nicméně jednou z nich jsou pesticidy a musíme se postarat o to, aby včely přežily. Takže zajímá mě, co si o tom myslíte. A potom mám další otázku ohledně palmového oleje a e, důležitosti e, udržitelné produkce, e, tak aby nedocházelo k odlesňování v pěstitelských zemích. Jak víte, tak palmový olej se využívá v potravinářství, ale také v biopalivech. A mě by zajímalo, co komise dělá proto, aby biopaliva, která obsahují neudržitelně vyrobený palmový olej, nebyla nesprávně považována za klimaticky šetrnější než jiné možnosti, protože tak to není. Takže co dělá komise pro to, aby neudržitelně vyrobený palmový olej se nepoužíval v potravinách a v biopalivech? Děkuji moc krát. Paní Karanz Garcia. Děkuji, paní předsedkyně. Málo času máme. Ano. Ne, nemám, nejsem na seznamu. Děkuji, paní předsedkyně. Mm, máme málo času, takže bych chtěla, nevím, stále to funguje. Dvě konkrétní otázky, pane komisaři. Za prvé, Eh, co se týče mm, vašeho zájmu a cíle snižování kadmia. Myslí, konkrétní otázka, myslíte si, že návrh komise, eh, já souhlasím s vaším cílem, to opakuji, je možné, že eh, ten termín, který jste si stanovili pro návrh komise, to znamená, budou z Maroka pořád se eh, dochází tedy pořád k dovozu. Takže je možné nějak eliminovat tedy mi dovaz kadmia z Maroka nějakým způsobem i a potom ty eh, eh, ta hnojiva ve výboru. A když jsme hovořili o tom, že je třeba více využívat organická hnojiva, také jste o tom mluvili že by se to dalo do směrnice. Co si myslíte? Eh, že bychom otevřeli reálné možnosti, eh, abychom tedy eh, otevřeli směrnici o nitrátech, například o rusičnanech, a abychom více používali tedy organické hnojiva a eliminovali ty chemikálie. A, mm, mm, takže je možné tedy otevřít tu směrnici o nitrátech, o dusičnanech E, e, jak jsme o tom mluvili ve výboru Agri, když jsme hovořili o hnojivech. Děkuji. Děkuji vám, pan Zorino. Děkuji vám moc krát, pane komisaři. Já mám velice praktický návrh. Ehm, nukleární program byl vydán v roce 2006 a říká, že v Evropské unii je 88 jaderných elektráren, které nejsou v provozu, ale nejsou odstavené. Více než polovina z těch, které fungují, už eh, překračuje eh, plánovanou schválenou životnost, eh, což před nás staví značné výzvy. Elektrárna Amras je 120 kilometrů od portugalských hranic je to velice blízko eh, řece, eh, která potom v Lisabonu ústí do moře. Eh, co se tedy dělá ohledně odstavování a demontáži takovýchto elektráren? Myslím si, že Evropská unie potřebuje nouzový plán pro jaderné elektrárny, které se blíží ke konci životnosti nebo ji překročily. To je důležité pro životní prostředí. Děkuji, pan Kaputo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane komisaři, že jste tak vstřícný eh, eh, vůči takovýmto diskuzím. Já nebudu opakovat otázky, které již položili kolegové, kolegyně, hm, jako Simona například výborně popsala otázku oběhového hospodářství. A eh, já bych chtěl se zastavit u jedné otázky, kterou jste také zmínil, ale jen tak povrchně. A týká se to znečišťování atmosféry. Ano, ať jsou to tedy indoor zdroje nebo externí, to je velké riziko pro zdraví lidí. A podle nedávné studie Světové organizace pro zdraví, tak tady asi 6 milionů osob zemře kvůli tomu, a to především děti, často které jsou vystaveny právě i poškozením různých kognitivních schopností. Takže já myslím, že bychom, máme nezbytné informace a bylo by třeba teď se podívat na naše evropské politiky a evropské předpisy. Já bych chtěla pochopit od vás vědět, zdali komise již vzala na vědomí tuto zprávu Světové eh, zdravotnické organizace a na základě této zprávy zdali jste trochu začali revidovat ty vaše e, plány, co regulovat a zdali si myslíte, že by bylo vhodné e, revidovat i příslušné předpisy podle této zprávy. Gracias, señora presidenta. Muy rápida. Se rychle, paní předsedkyně. Jedna otázka, jeden komentář, dvě otázky. Komentář který se týká tématu implementace akčního plánu akčního plánu o e, směrnici, která se o ptactvu a hnízdištích. Zde říkáte, že je e, lepší e, zlepšit, je třeba zlepšit implementaci a přijmout tedy plán. A vím, že tady jsme ve skluzu, takže to je takový komentář. Já doufám, že ten akční plán, že pomůže lepší implementaci této směrnici a že ne, nakonec to nebude zase další byrokratická překážka a že nepodkope směr, eh, cíle směrnice. A tento akční plán eh, eh, je, má pomáhat přece implementaci a tak musí to plnit a ne, aby se změnil ten akční plán v k nástroj, který bude spíše snižovat implementaci. Potom já, já, já se ptám, zda vy potřebujete nějakou rezoluci z naší strany, nějakou podporu ze strany parlamentu v tomto. A takže konkrétně třeba rezoluci, ta by vám pomohla. A otázka se týká vody. Je zřejmé, že eh, pan Juncker, předseda komise, ten hovoří o tom, že je eh, třeba Eh, eh, jaksi eh, být legislativně efektivní, ale jsou oblasti, jako například voda, kde je třeba přijímat legislativu. A já se ptám, zvažujete teď konkrétně a něco přijmout a hm, nějakou legislativní, legislativní iniciativu? Děkuji. Thank you very much. Tak děkuji vám, vážení kolegové. Je vidět, že máme značný zájem, to bylo hodně otázek, to je velice dobře. Samozřejmě je mi jasné, že nebudete moci odpovědět na všechny otázky, ale možná najdete způsob tak, jako tomu bylo dříve, abyste poskytl kolegům obecnou odpověď. Každopádně zajímá nás vaše krátké slovo závěrem. No, já se pokusím eh, odpovědět na všechny otázky. Pokud to nestihnu, tak jsem si jistý, že můžeme určitě poslat písemné odpovědi na vaše otázky. Pokud jde o paní Bonafé, tak souhlasím s tím, že bychom se měli zabývat také tou propastí mezi průmyslem a životním prostředím. Oběhové hospodářství je dobrým příkladem. To je eh, jedno řešení, eh, které odstraňuje problémy jak ekonomické, tak ekologické. Pokud jde o životní prostředí a ekonomiku, máme dostatek důkazů, že zelený sektor je zdravý sektor a že je efektivní v době krize Zelená ekonomika eh, byla nejodolnější ze všech ekonomických sektorů, i nadále rostla, pokud je o pracovní místa, příjmy a tak dále, i když ostatní sektory byly v úpadku. Samozřejmě se těšíme na plenární zasedání příští týden ve Štrasburku, kterého se zúčastním. Strategie pro plasty. Bereme toto téma velice vážně, a to nejen na evropské úrovni, ale také na mezinárodní úrovni. Já jsem například se osobně zúčastnil eh, schůze G7 o životním prostředí a dostal jsem toto téma na pořad jednání. Diskutuje se o plastech také v souvislosti s mořským odpadem a s DG20. A pokud jde o e, oběhovou ekonomiku, tak e, také e, se to týká dalších oblastí, jako jsou chemikálie, které používáme, kolik jich používáme a tak dále. Potom se zmínila Plastic Europe. Tady si myslím, že máme značnou podporu. Pokud jde o opětovné používání vody, tak to je pro nás velice důležité. Oběhová ekonomika se týká efektivnějšího využívání zdrojů. A voda je jedním z nejdůležitějších zdrojů na naší planetě a pro naši ekonomiku. Takže tím se budeme zabývat jakožto jednou ze specifických iniciativ. Simona hovořila o některých těch iniciativách. Já si myslím, že můžu zmínit také to, že v pracovním programu komise na rok 2017 je nejméně pět velice dobrých iniciativ. Strategie pro plasty je jednou z nich. Zabývá se samozřejmě recyklací a snížením používání plastů potom e, únik plastů do potravin, do moří a tak dále. A potom je tam také e, řešení závislosti, naší závislosti na plastech, na panenských palivech a tak dále. Jedna z těch pěti iniciativ se týká produktů, chemikálií a odpadů. E, tam půjde o sledování látek, rizikových látek, o jejich recyklaci a tak dále. Potom monitorovací rámec na měření pokroku v oběhové ekonomice. Usilujeme o legislativní návrh o minimálním kvantitativním standardu pro opětovné využívání vody a budeme také revidovat směrnici o pitné vodě. kam začleníme tu občanskou iniciativu z roku 2013, což možná odpovídá na některé další otázky, které zazněly později. Simona se dále ptala na investice a já mohu s radostí konstatovat, že velká část fondu FC mířila do zelené ekonomiky, zejména tedy do oběhové ekonomiky. A zdroje z fondu Horizontu 2020, což je zhruba 650 milionů euro v oběhové ekonomice v evropském průmyslu, Eh, potom pracujeme na zelené platformě společně s Evropskou investiční bankou a dalšími bankami. Platformy, která by usnadnila eh, a povzbuzovala zelené investice. Pokud jde o Chorvatsko, je pravda, že máme řadu potíží, Je pravda, že tam máme hraniční e, otázky a některé z nich e, se týkají dvou nebo tří členských států. Některé spory panují mezi státem Evropské unie a nečlenem Evropské unie, státem ze sousedství. Pokud je to mezi dvěma členskými státy, nebo mezi členským státem a sousedním státem, pak si myslím, že je potřeba to řešit prostřednictvím diskuzí, což se přesně také v mnoha těchto případech děje. Takže Johannes Hahn se do toho zapojuje. Gezina hovořila o budoucím vývoji eh, DG na DG Mare. Přesně to Eh, probíhá, když jsem převzal DG Mare, eh, tak to bylo z 80% rybolov a z 20% námořní životní prostředí a oceány. Já jsem si skoro říkal, že by to mělo být naopak. 80% moře a oceány, 20% rybolov. Ne, že bychom ztráceli rybolov ze zřetele, ale spíše, že bychom měli klást více pozornosti na ostatní eh, témata související s oceánem. Pokud je o pracovní skupinu v kolegiu komisařů, tak oceán se dotýká téměř všech ostatních komisařů. Ať už jde o klimatické změny, tam je jasné, že oceány jsou důležitým klimatickým regulátorem takže to se týká klimatických změn, potom souvisí oceán s biodiverzitou, s potravinami, s cílem nakrmit planetu. E, k tomu nepřispívá pouze zemědělství, ale také oceány. Spolupracujeme tedy jak na iniciativách pro oceány, tak na politice pro Arktidu s Federikou Mogherini. Vzhledem k tomu, že oceány a Arktida mají značný význam pro vnější činnost. A pokud jde o mikroplasty, tak to je nesmírně důležité téma a některé členské státy už přijali jednostranná opatření. Stále postupujeme obezřetně. Zadali jsme několik studií, které nám dají lepší vhled do situace. Možná také v rámci strategie pro plasty, která se chystá. Pokud jde ale o mikročástice, tak jsou tu ještě další otázky, které jsou mnohem palčivější. Například prach, který za sebou nechávají pneumatiky vozidel na silnicích. tak ten je ještě nebezpečnější. Potom vyplavování velryb na pláž a biodiverzita. Tady s vámi naprosto souhlasím. Pokud jde o naše znalosti oceánu, tak ty jsou opravdu velice malé. Málo toho víme o biodiverzitě našich oceánů a u některých eh, jevů, které se odehrávají na souši, máme okamžitě vysvětlení, ale pokud jde o to, co se děje v oceánech, eh, tak eh, vůbec nevíme. Například, když se letadlo ztratí na souši, tak ho najdeme pomocí GPS a tak dále za, několika min, za několik minut nebo hodin, ale když se letadlo ztratí nad mořem, nad oceánem, trvá to měsíce, roky a máme štěstí, pokud ho vůbec někdy najdeme. A úplně stejně to platí v případě těch velryb. Vypadá to, že se to děje častěji, že by to mohlo být znečištěním, že by to mohlo být hlukem od sonarů, ale zase tady budeme muset dále investovat do výzkumu našich oceánů. Pokud jde o japonské velrybáře a tak dále, tak vždycky jsme říkali, i během mé návštěvy Japonska jsme vždycky jasně říkali, co si o tom myslíme. Pokud jde o bělovežský prales, tak tato otázka je stále na pořadu dne. Já jsem už vysvětloval, že jsme i vyslali delegaci z DG Envy na inspekci toho, co se děje v tomto pralese. Myslím si, že to bylo zároveň s delegací UNESCO na stejné místo a dospěli jsme ke stejnému závěru, my i UNESCO. K, k plastikovým taškám. Už existuje směrnice, ale my na tom spolupracujeme s tou paní která si teď nepamatuju, jak se jmenuje. Je to směrnice přijatá v roce 2015. Pracujeme na tom i s členskými státy, které to už implementují. Budeme se tím zabývat i nadále. Pan Faria mluvil o nějakých přeshraničních konfliktech. Pokud vím, tak i v otázce Almaras myslím, že předseda Juncker dosáhl vzájemného porozumění obou stran, portugalské a španělské, takže doufejme, že se najde řešení. Ale naprosto s vámi souhlasím, že každý musí dodržovat úmluvu ESPO a tak dále. K otázce jaderné eh, energetiky. Komise samozřejmě chce přísněji aplikovat eh, pravidla eh, Euratomu a evropské legislativy. Tím se zabývám nejen já, ale také kolega Kaněte. Pokud jde o plýtvání potravinami, tak tím se také budeme zabývat v rámci kruhové ekonomiky je absurdní, že se nám stále daří, aby zhruba 30 evropských potravin přicházelo na zmar. Celosvětové podle OSN je to asi 40 a já bych chtěl ještě říci, možná, že to nebylo dostatečně zdůrazněno, že komise vydala instrukci všem členským státům, aby vypracovali plán toho, jak dosáhnout snížení plítvání potravinami. Máme už cíl, který stanovila OSN, ale kromě toho, že členské státy musí vypracovat akční plán, musí také pravidelně podávat zprávu o pokroku. Pokud jde o včely, tak to je součástí akčního plánu eh, na základě eh, refitu eh, ptáků a hnízdišť. Zabýváme se opilovači, to nejsou pouze včely, to je, jsou tisíce různých dalších hmyzů, včel, motýlů. Ti všichni jsou součástí opilovacího procesu. My se tím budeme zabývat a zadáme studie, které doufejme, nám přinesou konkrétní doporučení eh, ohledně opilování. Každopádně včely toho budou součástí. Dále k eh, odlesňování. Odlesňování eh, je i nadále naší prioritou v komisi. Nejsme aktivní pouze interně, uvnitř Evropské unie, musíme na tom spolupracovat s producentskými zeměmi. Já konkrétně jsem diskutoval s Větnamem, s Indonésií, s Malajzií a tak. Máme dobré zkušenosti eh, například s akčním plánem FLECT, s nařízením o eh, dřevu, A byla to právě Evropská unie, kdo tlačil na to, aby se lesy eh, zahrnuly do cílu udržitelného rozvoje. Samozřejmě že degradaci lesa a odlesňování způsobují mnohé faktory s různou dynamikou v různých zemích, takže neexistuje žádné jednotné řešení. Žádá si to kolektivní akci na mezinárodní, národní i místní úrovni. V roce 2016 komise zahájila studii na posílení kroků proti e, odlesňování a tato studie bude hotová v červnu 2017. A je otázka, jestli bude potřeba ještě další akční plán. Palmový olej je problém v tom smyslu, že je to produkt s velkou výnosností na hektar, takže je to důležitý zdroj příjmu pro eh, pěstitelské země. Zase jako v zemědělství existují dobré praxe, existují špatné praxe, nemůžeme generalizovat a říkat, že veškerý palmový olej je třeba zakázat eh, pouze říkáme, že palmový olej produkovaný neudržitelným způsobem je třeba zastavit a ke kvalitě ovzduší Děkuji vám. Někomu jsem neodpověděl, pokud ano, můžeme to probrat přímo se sekretariátem. Děkuji moc krát, pane komisaři, děkuji, že jste odpověděl na tolik otázek. Dostaneme od pana komisaře písemné odpovědi. Děkuji vám, kolegové. Příští schůze bude 13. března. A děkuji, že jste zůstali tak dlouho. Do you want to have a